také na úrovni eh, rady. Paní eh, kancléřka eh, to připomněla minulý týden ještě jednou. Děkuji. Děkuji, tato debata je tímto uzavřena. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Následujícím bodem na pořadu jednání je zpráva pana Rivelíny ohledně Eh, Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři. Eh, nyní dávám slovo panu Rivelinimu na čtyři minuty. Grazie, presidente. La presente... Děkuji, pane předsedo. Návrh eh, nařízení vychází z toho, že Generální komise pro rybolov bude realizovat Eh, některá ustanovení v oblasti rybolovu. V prvé řadě jde o zjednodušení. Situace byla doposud taková, že doporučení Generální komise pro rybolov se v eh, komunitární legislativně eh, uplatňovalo jenom z části a je třeba z toho učinit stabilní právní nástroj a e, trvalou legislativu společenství. V tomto případě se to bude týkat e, jednoho právního aktu. Co se týče obsahu doporučení, které generální komise schválila, ty zahrnují technická opatření a tomto návrhu nařízení se e, dotýkají e, výho zálivu, potom rybolovného zařízení. Návrh obsahuje také určitá omezení povolení rybolovu a e, také ochranu citlivých přírodních stanovišť a speciální povolení k rybolovu. Kromě toho v tomto návrhu se stanovuje minimální eh, velikost eh, ok sítí v článku 15 a eh, potom také použití tažních eh, eh, síň, sítí a drapáků je zakázáno podle článku 15. Eh, dále je tu hlava, která obsahuje kontrolní opatření. Jsou tu předloženy seznamy, které obsahují údaje o plavidlech delších 15 metrů, dále údaje, e, vlajky, pod kterou e, plují tato plavidla a potom také v článku 18 e, jsou uvedeny další údaje o ochraně, dále o vykládce, také je tu uvedeno Eh, opatření, inspekční opatření při eh, výkládce a překládce z plavidel třetích států. Eh, také je možné zakázat přístup do přístavu, pokud dotyčná země nepřistoupí k dohodě Generální komise pro rybolov ve středozemním moři. Dále podle článku 4 eh, eh, jde o spolupráci komise a členské státy s výkonným eh, sekretariátem GFCM by měli spolupracovat, vyměňovat si informaci. A výkonný sekretariát této komise by měl předkládat informace, týká se to také eh, eh, registrace eh, plavidel v rejstříku, kapacita, hrubá tonáž, výkon a podobně. Podle článku 5 komise, zejména podle článku 28, má možnost a také podle článku 290 smlouvy o fungování Evropské unie nařízení, která nejsou tak podstatná, měnit eh, eh, právními aktiv přenesené pravomoci. Pokud mi poskytnete ještě dvě minuty, tak eh, to mohu ještě tedy kompletně říci. Ne, je mi líto, máte tedy závěrem dvě minuty potom. Dobře, takže využiji tohoto času nyní. smluvní strany generální komise eh, mají povinnost uskutečňovat toto ustanovení eh, k datu vytvoření této komise a mají uplatňovat tato opatření v mezinárodním kontextu a eh, využívat právních nástrojů a také spolu rozhodování umožňuje opatření proti délce eh, tohoto postupu. Eh, měli bychom mít na paměti zejména článek 28. Při výročním zasedání Generální komise pro rybolov je třeba hovořit o tom, co se již stalo v spolupráci s pracovními skupinami skupinami rady, že eh, není možné eh, v termínu eh, naplňovat toto právo a musíme to považovat za porušování závazků v rámci dohody GFCM i v rámci ostatních mezinárodních organizací je třeba tyto dohody dodržovat, protože je třeba vycházet z toho, že se Evropská unie zabývá eh, drobnými záležitostmi, ale ne důležitými tematickými problémy. Dále eh, v rámci aktů v přenesené pravomoci je třeba se zabývat eh, oblastmi. Otázkou je, jak se s tím vypořádají na národní úrovni. Je třeba tyto akty v přenesené pravomoci naprosto realizovat, ale to závisí na komisi. Podle článku 28, ještě vteřinku v článku 28 jsou uvedeny takové to aktiv přenesené pravomoci a No, uvidíme, jaké budou výsledky. Ehm, měli jsme návrh eh, o eh, veterinárních opatřeních eh, ohledně přemysťování zvířat v zájmovém chovu. A dále zpráva o pro programů a e, dokumentace o výlovu e, tu nějaká obecného. Děkuji. Předpokládám, že se ve své kanceláři vyvěsíte obrovský e, podpis mé maličkosti, nejlépe i s mým, mým autogramem za to, co jsem vám tady dnes umožnil. Tak komise má slovo. Já se asi nebudu muset vystavit váš obrázek, já totiž budu velice stručná. Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, já bych chtěla nejprve poděkovat panu Rivelinimu za jeho práci, za jeho zprávu a chci říci, že jsem velice ráda, že podporujete eh, výbor pro rybolov. Jsem ráda za podporu Evropského parlamentu u tohoto důležitého návrhu. Bez problému mohu souhlasit eh, s tím, co právě uvedl pan Rivelíny ve svém obsáhlém vystoupení a také mohu souhlasit eh, s prováděním různých opatření, které schválila GFCM. Ty jsou důležité proto, abychom zajistili udržitelnou zprávu eh, zdrojů ve středom, středozemním moři. Je to důležité, tato opatření jsou v této oblasti nesmírně důležitá pro zachování biodiverzity středozemního moře, aby se ze středozemního moře nestalo moře mrtvé. Dovolte zmínit jednu institucionální otázku, o níž se zmínil i pan Rivelini. Jak víte, tak doporučení GFCM jsou závazná pro Evropskou unii a v v souladu se smlouvami. Členské státy eh, mají splnit eh, tyto eh, požadavky tak, jak je uvádí GFCM, takže transpozice je důležitá proto, abychom splnili své mezinárodní závazky. Třeba je převést do naší legislativy a přímo je aplikovat. Vážení poslanci, je tedy zřejmé, že je třeba se eh, vyhnout eh, tomu, aby se transpozice eh, pravidel GFCM nějakým způsobem spozdila. Transpozice těchto opatření čeká na schválení příslušného nařízení, ale velice brzy GFCM schválí nové pozměňovací návrhy, které budou opět žádat transpozici do evropského komunitárního práva v určitém termínu. Takže eh, budeme provádět eh, tu transpozici stále znovu a znovu a proto se domnívám, že, Čenská, že Evropská komise by měla mít přenesenou pravomoc pro eh, veškerá, mm, veškerá pozměnění pravidel GFCM. Vím, že přenesené pravomoci mají svá omezení, že jsou zde jistá eh, rizika spožděné mm, transpozice. A my víme, že právě tomu se musíme vyhnout. A to neznamená, že chceme omezit eh, pravomoci parlamentu v této oblasti. Jde nám o včasnou transpozici pravidel a jiným postupem to možné nebude. A tudíž se eh, lituji, že evropské instituce se nedokážou na této důležité otázce shodnout eh, a chci ještě zdůraznit, že spoždění v této oblasti, jak si podkopá důvěryhodnost Evropské unie plnit mezinárodní závazky a také naši důvěryhodnost eh, v jiných eh, mezinárodních organizacích pro rybolov. Eh, Přesto si, dámy a pánové, myslím, že bychom měli přistoupit ke schválení tohoto nařízení a to velice rychle a proto vítám postoj Evropského parlamentu jakožto krok správným směrem. Doufám, že podobné další kroky nám umožní odblokovat jednání ohledně tohoto návrhu a přistoupit k jeho schválení. Zároveň je důležité se dále zamýšlet nad účinnými způsoby transpozice eh, pravidel regionálních organizací pro eh, rybolov do komunitárního práva. Společně budeme eh, hledat vhodná eh, řešení. Ještě jednou chci poděkovat panu Revelinimu za jeho zprávu a celému výboru pro rybolov eh, za dobrou práci na této důležité problematice. Thank you. <clears throat> Thank you. Děkuji, paní komisařko. A nyní eh, pan Kadek na dvě minuty. Pane předsedo, nejdříve bych chtěl říci, že jsme skutečně ve Štrasburku, paní komisařko, vážení kolegové. Chtěl bych tedy poděkovat nejdříve za zprávu zpravodeji, která se týká záležitosti z roku 2009 Předtím, než eh, byla přijata Lisabonská smlouva, eh, bylo eh, již předloženo toto k prvnímu čtení ve výboru pro rybolov. Co se týče tohoto návrhy, je to především otázka Lvího zálivu, kde má být také snížená velikost ok v sítích a ovlivňuje to silně rybolov ve středozemním moři. Jde také však o situaci v Černém eh, moři, kde se má eh, také zakázat používání eh, tažených drapáků a dalších zařízení. Přitom velikost ok sítí má být minimálně 40 mm a to na žádosti, na základě žádosti majitele lodí 50 mm především Především se eh, jedná eh, o sítě s kosočtvercovými oky. Jde však také o e, lepší vyjasnění stanoviska sněmovny e, v této záležitosti. E, komise musí předložit do konce roku 2012 také zprávu o realizaci těchto opatření a doufám, že tuto zprávu dostaneme před druhým čtením tohoto textu. Děkuji se vám děkuji a nyní má slovo pan Arsenis dvě, minu, dvě minuty. <clears throat> Děkuji, paní komisařko, dámy a pánové. Předozemní moře představuje jenom malou část naší planety, jenom malý poměr, ale je nesmírně bohaté. Představuje 98 eh, biodiverzity oceánu a velké procento eh, našich eh, rybolovných plavidel zde také působí, ale bohužel 50 úlovku je v důsledku přílišného odlovu, a takže narážíme na biologické limity. Jaké jsou důvody, co to způsobilo, selhala společná rybolovná politika a naše společné rozhodnutí. Je to také způsobeno tím, že činíme rozhodnutí a nerespektujeme přitom vědecké výsledky. Komise se před několika lety snažila vyřešit problém středozemního moře a zavést omezení rybolovu v této oblasti, ale E, neodpovídá to tomu, co dělají členské státy. Víme, že situace u středozemního moře závisí na tom, co dělají i ostatní země a pokud nebudeme postupovat společně, e, tak e, prosperita této oblasti bude ohrožena. Jež se konalo prvé čtení ale e, zástupce rady tu není přítomen. A potom problémy s implementací. E, má se implementovat Lisabonská smlouva a je právem Evropského parlamentu se podílet na eh, těchto rozhodnutí a eh, aktů v přenesené pravomosti. Pan Fikira, poslední část eh, implementace ukázala, že to jenom prodlužuje ten dvojí standard a to vedlo k chronickému statusu quo obhospodařování. Když eh, zainteresované strany u středozemního eh, moře budou usilovat o společné standardy a procesy, ani námořní systém, ani daně, ani eh, rybáři se nemohou eh, dovolit pokračovat v tomto systému rybolovu. Je třeba respektovat veškeré aspekty nové společné rybolovné politiky. To znamená, že je třeba, aby politika záchrany zahrnovala nové operativní systémy rybolovu ve středom zemí. A to vyžaduje společné uplatňování společných standardů a systému rybolovu. Pan Fox? Uh, já bych nejprve chtěl poděkovat paní komisařce Damenaky za nedávný návrh, eh, a který se týká vymětů. V okamžiku, kdy nám klesají rybí populace, kdy někteří lidé na planetě nemají co jíst, tak je eh, skutečně hanebné, že eh, ryby, které se nám nehodí, vylovíme, zapijeme a posléze je zase hodíme zpátky do moře. Jsem rád, pokud bude možné tuto praktiku co možná nejdříve zastavit. Kromě tohoto prohlášení také vítám doporučení, které se týká GFCM. Vítám to doporučení týkající se Eh, zavedení minimálních velikostí ok sítí, které se budou používat v Černém moři a středozemním eh, moři a zákaz eh, drapáků a vlečných sítí. Já si myslím, že tak bude rybolov udržitelnější. ECR e plně podporuje tuto zprávu a já děkuji ještě jednou paní komisařce za to, že se osobně zasadila o zákaz výmětu. Děkuji pan Valenca půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, měli bychom zdůraznit, že středozemní moře je jediným mořem na světě, které je obklopeno třemi kontinenty. Je to tedy oblast eh, velice různých kultur a proto klíčovou otázkou eh, v této oblasti pro EU je regulace rybolovu. Ale kromě toho také vypracování řádného dohledu a kontroly, pokud jde o lodě, které v této oblasti působí. Rybolov eh, ve středozemním moři využívá bohatých eh, zdrojů rybích populací a proto pouhé využívání tohoto moře pochopitelně není, není možné. Je třeba se řídit doporučeními této zprávy. Děkuji panu Rivelinimu za velice kvalitní zprávu, která konkrétně hovoří o způsoby, způsobu řízení a zprávy eh, zdrojů v středozemním moři. Děkuji. Děkuji a nyní eh, pan Milana. Prezidente, signor komisario. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Tyto otázky otázky, které se týkají Středozemního moře, jsou mnohem naléhavější a důležitější, než jak tomu bylo do posud. Pomysleme na dopad společného nařízení z roku 2006. Myslím, že to rovněž odpovídá vyznění tohoto nařízení, protože řada rybolovných odvětví umožňovala některým zemím zajišťovat to, co už nebyla schopná Evropa. Tato otázka má skutečně strategický význam a práce pana Riveliniho si určitě zaslouží naši podporu a naše díky. Nicméně mám pocit, že skutečnost, že tento problém nemůžeme řešit, nebo nejsme schopni řešit v prvním čtení a že bude třeba přistoupit k druhému čtení, eh, pokud jde o interpretaci článku 28, vyvolává následující otázku. Parlament říká, že aktiv přenesené pravomoci by měla provádět komise, Nicméně víme také, že tady je vůči tomu určitý odpor rady, to je vidět i na nepřítomnosti rady, rady na tomto zasedání. A důsledkem toho je, že zachovávání rybolivu a zachovávání biodiverzity v této důležité eh, oblasti je věc klíčová pro budoucnost rybářů. Myslím, že v této fázi bychom měli skutečně připomenout myšlenku spolurozhodování. Sice tady jsou aktiv přenesené pravomoci, ano, které jsou předášeny na komisi, nicméně mezinárodní smlouvy by měly zůstat eh, takové, aby parlament také sehrával svou úlohu. Děkuji, pan Higgins. Děkuji vám, pane předsedo a já s potěšením mohu podpořit tuto zprávu. Budu jednoznačně hlasovat pro tuto zprávu, až nastane, nadejde čas. V roce 49 na samém začátku jsem to podporoval také. Ale každopádně bychom měli eh, výměty jednou s jednou provždy skoncovat. A já jsem velmi vděčný vám že eh, jste k tomuto přispěl. A pokud eh, jde o akvakulturu eh, i rybolov, tak já si myslím, že to, co jste tady udělali, tak to dalo dohromady všechny ty důležité prvky, jako například ochranu, řízení, využívání, monitorování, prodej, ale samozřejmě také vynucování, což je důležité z hlediska akvakultury a akvakulturních výrobků je důležité dát dohromady všechny jednotlivé aspekty. Měli jsme různé rezoluce, různá pravidla, různé věci, ale tady to vidíme v jednom uceleném balíčku. A jsou tu hlavně dva prvky, a to je jasnost a zjednodušení, tak aby všem bylo jasné, o co jde. A já doufám, že přijetím této zprávy a jejím zavedením vznikne zjednodušený rámec pro Středomoří a Černomoří. Děkuji. Ne. Děkuji. A v rámci Catch the Eye tady máme tři řečníky. Jako první paní Matera, prosím, máte slovo. Grazie, prezidente. Kolegi. Děkuji. Kolegové, já souhlasím s tím, že je potřeba zjednodušit pravidla v oblasti rybolovu, nařízením, které zohlední doporučení komise a e, také rady. A jsou tu zásady, které jsou již zohledněny, ale já jsem přesvědčena, že ve všech státech, které mají pobřeží, musíme zajistit rovnováhu mezi socioekonomickými hodnotami a ochranou ekosystému. Takže musíme žádat také ochranu různých eh, zájmů místních komunit. A já mám za to, že v tomto nařízení se jasně stanoví, jaké zařízení se může používat v této oblasti, zejména ve Středomoří. A ještě chci poukázat na to, že ochrana životního prostředí má významný dopad na některá eh, rybářská společenství. Itálie žádá výjimku, pokud jde o dva, dva druhy, což jsou hlavní produkty eh, v, ve velkých rybolovných zónách. Takže já chci upozornit a eh, obrátit pozornost všech 27 států a komise na eh, možnost zflexibilnění těchto nástrojů, tak abychom zachovali přežití místních komunit. To bylo krásné. Hovořila jste přesně jeho minutu 30. A dalším řečník je paní Petra Neves. Jedna minuta. Senhor Comissária, a presente proposta de regulamento pretende transpor para um único documento as recomendações. Děkuji. pane předsedo. Takže máme zde tento návrh nařízení, pokud se týká rybolovu v dané oblasti. Jedná se tedy o odpovědnost všech hráčů a já bych chtěla poblahopřát všem zpravodajům za dobrou práci. Je to tedy velice důležitá činnost, pokud se týká životního prostředí. Je to opravdu eh, prvotní zájem organizace a proto jsou navržena e, opatření pro e, zachování e, celé řady biologických zdrojů a je to skutečně mandát v příslušném regionu. Jedná se tedy o strategii zachování zdrojů, boje proti nezákonnému rybolovu, což je jedna z hlavních výzev, která je před námi. Nařízení a rady a parlamentu navrhuje tedy dobrá opatření, samozřejmě za podmínky, že se budou uplatňovat. Jsou to opatření pro pro kontrolu, školení, komunikaci, řízení. Pokud se týká loď, plavidel pod vlajkou Evropské unie, ale také pod vlajkou ostatních eh, států, které podepsaly dohodu. Jedná se o osvědčené postupy v oblasti rybolovu. Skutečně se domnívám, že jsou to zcela pozitivní opatření a myslím si, že nám pomohou dosáhnout eh, mnohostranných cílů, které jsme si stanovili za podmínky, že všichni to budou respektovat. Děkuji. Ferreira. Aqui chamar a atenção pane předsedající Já bych chtěl upozornit na jeden aspekt tohoto nařízení, který považuji za velmi důležitý a který je pro nás nepřijatelný. Nejde tady o to, že bychom chtěli zpochybňovat význam mezinárodní spolupráce v oblasti eh, ochrany eh, populací ryb. Nicméně to rozhodnutí, které tady máme před sebou, v podstatě by komisi dalo mandát k tomu, aby schvalovala a sama přijímala akty v přenesené pravomoci. A to je otázka velice důležitá, je to otázka suverenity. Víme, že eh, tady eh, je to hm, i politická otázka v souvislosti s jednou kandidátskou zemí. Je třeba hájit legitimní zájmy jednoho členského státu, tedy eh, Kypru, pokud jde o využívání přírodních zdrojů v mořích. o OSN toho také uznává a proto nemůžeme souhlasit s tímto návrhem. Chceme omezit aktiv přenesené pravomoci, které by komise měla získat a proto nemůžeme s tímto souhlasit. Děkuji a nyní eh, pan, paní komisařka. Já chci všem poděkovat za příspěvky a jen dvě drobné připomínky, pane předsedo. Souhlasím s těmi ctěnými poslanci, kteří řekli, že to, co teď potřebujeme, je dobrá implementace na, eh, nařízení, které se týká Středomoří. Toto nařízení platí krátkou dobu. Myslím, že mu můžeme dát ještě určitou šanci, určitý prostor k úspěchu. Nemyslím si, že ho teď můžeme nějakým způsobem měnit nebo žádat další výjimky. Mohu vám říci, že již nyní je značně flexibilní. Je tam hodně flexibility, takže členské státy se musí řídit těmi pravidly, které stanoví, pokud chtějí mít nějaké výjimky. Druhá poznámka, kterou mám je, a tady souhlasím s těmi, kdo to zmínili, potřebujeme dospět k situace, situaci, která se bude podobat situaci v jiných uh, mořích. Středomoří regulaci potřebuje, to je jisté. Takže v rámci reformy rybolovné politiky musíme postupovat krok postupným eh, přístupem, tak abychom dospěli k situaci obdobné eh, v jiných mořských oblastech. A ještě na závěr. Eh, pokud jde o akty v, s přenesenou pravomocí, ve vztahu k rozhodnutím našich mezinárodní, mezinárodních orgánů, tak to není vůbec nějak na úkor svrchovanosti členských států. O co nám však jde, je, abychom mohli napomáhat transponování práva. Děkuji vám. Děkuji vám. A tím je tato diskuze uzavřena. Hlasování je ve 12 zítra. A nyní přecházíme k další otázce. A to je otázka k ústnímu zodpovězení o dohodě o partnerství rybolovu mezi EU a Mauritánií. A jako první